pro o tom, toho prvního usnesení. Ano, děkuji. Pokud už nikdo nic nemá, tak přerušuji naše plenární zasedání a přeji vám všem příjemný zbytek dne.